a i různé výbory rozhodly, že zahájí interinstitucionální jednání podle článku 69c odstavec 1 jednacího řádu. Zprávy které eh, jsou mandátem pro tata vyjednávání, jsou k dispozici na webo, webu plenárního zasedání a budou zveřejněny eh, v, v zápisu tohoto zasedání podle článku 69c odstavec 2 určitý počet eh, mm, politických skupin, eh, kteří musí tedy eh, dosáhnout daného limitu, tak písemně do zítra, tak mohou tedy mm, takto tedy Eh, eh, se vyjádřit k zahájení tohoto vyjednávání a pokud tedy nebudou tyto námitky předloženy, tak příslušné výbory mohou začít vyjednávat podle mandátu. Chci připomenout, že v, ve středu se předsedou rady bude